Eh, eh, Milí kolegové, jakožto předseda výboru pro právní záležitosti bych rád přivítal navrženou komisařku paní Věru Jourovou. Eh, I would like also to welcome... Taky bych chtěl přivítat pana Clauda Moraese, předsedu výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti, paní Vicky Ford, předsedkyni výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, paní Irače Garcia Pérez, předsedkyni výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. A členy a členky těchto výborů s nimiž je slyšení společně vedeno. V první řadě eh, paní Jourová je Češka jako já. Chtěl bych zamazit eh, nedorozumět tím, že její jméno se vyslovuje Jourová a nikoli Džurová, Žurová, ale paní Jourová skutečně a věřím, že si paní navržená komisařka toho bude vážit. Paní Jarová je chazečkou o velmi rozsáhlé portfolio, jehož nejdůležitější část je oblast občanského práva, pro který je kompetentní můj výbor. A celá řada základních iniciativ se očekává v této oblasti. Například systém přeshraničního, přeshraničních eh, výplaty dávek pro děti v přeshraniční podobě. A také oblast eh, práva společností, o který má zájem Evropský parlament, zejména co se týče zajištění společenskou odpovědnost podniků. V souladu s pokyny pro schválení komisařů podle přílohy 16 jednacího řádu. Parlament vyhodnocuje navržené komisaře na základě obecné kompetentnosti, Evrop, závazku vůči evropským myšlenkám a osobní nezávislosti. Také hodnotí znalost jejich portfolia a komunikační dovednosti před slyšením navržený, kom, navržená komisařka odpověděla písemně na přípravný dotazník. A písemné odpovědi byly rozeslány e, ve všech jazycích e, poslancům a poslankyním. Struktura rozpravy následující. Navržená komisařka je vyzvána, aby pronesla úvodní prohlášení, které nebude delší než 15 minut. Bude mít e, pět minut na závěrečné slovo na konec slyšení předsedové pronesou závěrečné poznámky do dvou minut. A po úvodu bude čas na 45 otázek poslanců a poslankyň. Na každou otázku budou 3 minuty, 1 minuta na otázku a 2 minuty na odpověď. Ani následné otázky, ani systém Catch the Eye není možný. A chtěl bych požádat jak poslance a poslankyně i navrženou komisařku, aby se držela těchto lhůt. Bylo dohodnuto, že otázky budou pokládány poslanci příslušných výběrů v následujícím po, pořadí. Výbor občanské svobody, výbor, výbor pro právní záležitosti, výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Vzhledem k tomu, že tlumočení je poskytnuto, řečníci mohou hovořit svým jazykem. Jsou žádani, aby nehovořili příliš rychle. A nyní dám slovo panu Moraesovi. Technická poznámka. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. Mám otázku možná drobné nedorozumění, ale pro skupinu SAD naše příprava byla taková, že výbor Libe bude klát otázky jako první a Jury jako druhý. A také máme řečnické pořadí v tomto směru. Kdo rozhodl, že se to změnilo? A proč se to změnilo? A kdo rozhodl o této změně? Uh, Včera došlo k dohodě o tomto pořadí otázek. Byla to dohoda politických skupin. Děkuji, pane předsedo Moraesi. Máte tři minuty na úvodní vystoupení. Dovolte dát nyní 15 minut paní navržené komisařce Jourové. Prosím, máte slovo.